Jsem rád, že mohu zahájit jednání výboru pro vnitřní trh. Nejprve ty formálnosti a pak e, budeme mít e, již náš pořad jednání. Budeme se věnovat e, směrnici o opožděných platbách. Takže všichni souhlasí s návrhem pořadu jednání. Žádná námitka, děkuji. Dnes ráno proběhlo jednání koordinátorů a bude pokračovat ještě odpoledne, takže já se k tomu zatím v tuto chvíli nebudu vyjadřovat. Rozhodnutí koordinátorů budou známa zítra ráno. A e, pak ještě potřebujeme splnit jeden úkol, formálně odsouhlasit e, zápis z jednání 20. E, a 28. a 29. září a 6. října. Máte to ve složkách. Děkuji. A teď e, máme již před sebou náš hlavní bod. Nejprve bych chtěl e, poděkovat e, paní Barbaře Weiler, tvrdě pracujícímu zpravodajovi, za to, že tak dobře zpracovala to téma a že také svala toto jednání, ten, toto slyšení. A také bych chtěl pana Baldasareho pozdravit, který je zpravodajem za, eh, za právní výbor a také nám sdělí svá stanoviska k danému tématu. Jsem velice rád, že tady před námi jsou eh, také experti, eh, velice významní experti ve svém oboru. Postupně je všechny představím. A chci také pozdravit paní Brinkman, která je jednou z expertek a e, sedí vlastně tam, kde sedí obvykle komise, takže jsem si to trochu spletl, ale jsem rád, že tady jste a že budete e, moci se tedy zúčastnit a také si pamatuju, že jste představila vlastně studii o posouzení dopadů. Pak tady máme také pana De Angelisiho, který je z e, výboru pro průmysl a je zpravodajem pro stanovisko, navrhovatelem stanoviska. Takže, jak e, vidíte, je tady velký zájem o e, toto téma i z výboru právního a pro průmysl. A jsme tady dnes tedy v tomto velkém schromáždění proto, abychom si vyslechli stanoviska, návrhy a také eh, vyslechli o určitých předložených důkazech z úst jednotlivých zúčastněných stran. Eh, a myslím si, že to bude velmi zajímavé slyšení. Takže já dám nejprve slovo naší zpravodajce, paní Weiler, která řekne pár slov úvodem a také představí pracovní dokument. Všichni byste měli mít kopie, myslím, že to bylo vydáno ve většině našich pracovních jazyků, takže první Barbara má slovo. No, děkuji, pane předsedo. Vy jste tak krásně řekl, že toto slyšení má nám dát přísl- možnost, příležitost vyslechnout si experty, kteří jsou důležití pro naše poslanecké rozhodnutí. A to mimo rámec komise. My bychom také měli využít této možnosti a vést věcnou debatu, neboť v některých médiích jsem slyšela hororové zprávy, že chceme tady zavést americké poměry a to v žádném případě tak není. A já chci začít tak. Pozadí tohoto návrhu je skutečnost, že první směrnice z roku 2000 ne zapůsobila v obchodním životě tak, jak si to komise, rada a parlament představovali. A právě proto se jedná o přepracování této komise, které však vykazuje určité nové aspekty. Dále k tomu také přistupuje problém s likviditou. Existují problémy s likviditou ve všech členských státech, nejenom v Německu, ale i v ostatních státech pozorujeme, že především malé podniky mají problémy mimo ještě finanční krizi mají problém s likviditou a také s tím, aby se prosadili na trhu a jde to až po bankroty. A proto já, já jako zpravodajka m, mm, také vítám návrh komise, abychom tyto okolnosti brali v potaz a napravili je. také tento návrh obsahuje no, určité nové korektury a změny a já ve svém pracovním dokumentu zmiňuji to, že tato nová přepracovaná směrnice má být stavebním kamenem a sice stavebním kamenem pro novou kulturu Fair Place a nového zacházení s obchodními partnery. Tato směrnice samotná by nestačila na vyřešení problému. Je třeba udělat ještě další opatření, možná i na národní úrovni, nejenom na evropské úrovni, tak abychom s tímto problém se vypořádali. Některé problémy také uvádím formou návrhu komise a z těchto pro, v těchto záležitostech jsem ještě nedospěl nedospěla k definitivnímu řešení. To se týká například toho, aby tento návrh se vztahoval povinně pouze na veřejné subjekty a u soukromých vztahů by to byl pouze soft law, tedy měkký závazek. Já si myslím, že takto bychom to neměli dělat. Já se domnívám, že bychom měli do toho zapojit i soukromý sektor, tak aby tato forma byla povinnější, závaznější než ta, která se v současné době předpokládá. Hodnocení dopadů nám ukázalo, že celá řada podniků, které doma vůbec si neodváží zažalovat své hříšné neplatící partnery si vůbec neuvědomují, co by všechno vlastně mohli udělat. My také očekáváme, že tato směrnice mimo jiné také pos poskytne další informace jednotlivým hospodářským subjektům. Já doufám, že se do toho zapojí také průmysl, průmyslová sféra, tak aby i malé a nejmenší podniky mohly vědět, se dozvěděli, co mohou požadovat, včetně úroku z prodlení, protože možností je celá řada. Já tak také zmiňuji s dalšími zpravodaji to, že když chceme soukromou sféru vynechat, to zatím nebylo definitivně diskutováno, ale to také není prioritou mých myšlenek, tak, že bychom část hospodářských subjektů eh, také z oblasti veřejné zprávy měly být zapojeny do této směrnice. To znamená, že by také byl, to bylo ve směrnici 1718, tedy o veřejném zájmu a myslím si, že druhá sedmnáctka se tam neprojeví, to určitě také ještě doplníme. A pak tady máme také ještě jeden zvláštní případ nemocnic, Nepoď v mnoha členských státech v měs městech existují nemocnice, které jsou buď to komunální, soukromé nebo státní a my v současné době ne, si nemyslíme, že by s těmito nemocnicemi se mělo zacházet různým způsobem, protože nemocnice mají z musí plnit zvláštní úkol ve, v, v rámci služeb veřejného zájmu, takže i nemocnice by měly být zapojeny do tohoto povinného mechanismu. A nyní, pokud se týče výšek očkodnění, které navrhuje komise. A tak také se tomu říká náklady na vymáhání. Takže v tomto bodu také od slyšení očekávám, že budou předneseny argumenty pro a kontra. Je 5% přiměřených? malé řemeslnické firmy mi řekly minimálně 5%, že to je minimum a obce mi pak řekly, že to je maximum, že to je příliš mnoho. Ale my se budeme muset domluvit na kompromisu, pokud směrnici chceme a proto očekávám od dnešního slyšení, že budou předloženy argumenty, abychom se dostali na zlatou střední cestu ke kompromisu, aby směrnice mohla být schválena. Tato směrnice je nutně potřebována, nutně ji potřebujeme. A tato směrnice není žádnou eh, ným nápadem komise, je to výsledek Small Business Act, protože právě podniky vyjádřily své přání, aby tato směrnice byla prováděna a to bychom si u všech těch právních detailů také měli zvážit, neboť v mnoha členských státech existují malé, střední i větší podniky, které trpí trpí spožděním plateb ze strany obchodních partnerů a proto se domnívám, že toto slyšení by mělo udělat eh, krok vpřed, tak aby si tyto špatné poměry odstranili. Děkuji. Uh, Děkuji za to, že jste tak eh, jasně uvedla eh, tento dokument a slovo bych eh, rád teď dal panu Balasárimu, který by pohovořil z pozice svého výboru ke stejnému textu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vás také pozdravit, pozdravit paní zpravodajku Weiler a zároveň všechny zástupce jednotlivých zúčastněných stran a své kolegyně a kolegy. A chci opravdu poděkovat výboru pro vnitřní věci a ochranu spotřebitelů za zorganizování tohoto slyšení, které se týká velmi významného právního nástroje o to víc, že se nacházíme v období hospodářské a finanční krize. Nebudu hovořit ani o obsahu a o podstatnění tohoto návrhu. Paní Weiler to již učinila, hovořila také o cílech. Já bych se zaměřil na určité kritické aspekty návrhu, což snad umožní naší dnešní diskuzi aby zde zazněly názory všech zúčastněných stran, aby se tady vedl opravdu konstruktivní dialog, který by eh, nás dovedl k dynamickému rozhodnutí, k dynamickému řešení. Eh, chtěl bych eh, říct, že tento návrh je velmi ostrý vůči veřejným orgánům a ospravedlnění v tom smyslu, že tyto veřejné orgány nemají stejné finanční a hospodářské problémy jako podniky, se tedy nabízí a kromě toho objem financování objem veřejných eh, zakázek, které jsou předmětem výběrových, výběrových řízení za rok 2007, představovaly 1943 eh, miliard eur, takže takhle eh, si stojí význam veřejných institucí v Evropě. Nicméně v textu jsou určité věci, které si zaslouží trochu obšírnější diskuzi a hlubší analýzu. Když hovoříme o veřejných orgánech, tak návrh hovoří o 30-denní lhůtě. A e, objevuje se tady určitý počet nástrojů proti spožděným platbám, ale aby tyto nástroje byly opravdu efektivní, tak je třeba omezit maximálně možnosti vyhnout se tomuto pravidlu. A ta pravidla musí být stanovena opravdu jednoznačně, bez nějakých e, možností úniku, aby e, se orgány nepokoušely se těm lhůtám vyhnout. Teď myslím konkrétně na třetí odstavec článku 5, který umožňuje vlastně jít nad rámec té 30-denní lhůty, pokud eh, se ve smlouvě eh, platby upravují jiným způsobem. A v bodu 4 článku 5 se rovněž hovoří o možné výjimce eh, v případě nějaké mimořádné okolnosti. Pokud tyto mimořádné okolnosti nejsou nějak dále specifikovány, no tak eh, to by eh, mohlo znamenat, že se jich chytne eh, každý druhý a že platby budou opět spožďovány. Je zřejmé, že veškeré tyto úvahy jsou také spojeny s, se zásadou svobody smluvních stran Eh, dohodnout si podmínky v rámci určité smlouvy, ale pokud tyto možnosti nejsou nějakým eh, jasným způsobem specifikovány, tak budeme možná konstatovat pravidelné nedodržování těchto lhůt a víme dobře, že veřejné orgány a některé eh, podniky v monopolním postavení mají na trhu statut, který je významně E, mocnější než e, většina malých a středních podniků. A pak, co se týče nespravedlivých e, odsta- smluvních ustanovení, teď hovořím o článku 6, tak asi tolik omezit směrnici na ustanovení, které jsou e, výrazně nevyvážená, e, tak e, to by nás opravdu vedlo k tomu, že bychom ji pak implementovali pouze ve velice výjimečných případech, zatímco podle mého názoru by cílem směrnice mělo být poskytnout úplně jasnou definici a říct, že situace by měla být vnímána jako nevyvážená tehdy, když velmi významně Eh, vlastně, eh, omezuje či dává do obtížné situace jednu z těch zúčastněných stran. A ještě jedna věc. Chtěl bych požádat o vysvětlení eh, ohledně článku 2. Tam v odstavci 2 jsou definovány ty veřejné orgány jako všechny administrativy, které jsou definovány ve směrnici 2004 eh, lomeno 18. Já se domnívám, že tady bychom ten eh, objem definice měli rozšířit podle článku 35, abychom taky vzali v úvahu směrnici 2007. Děkuji. To byly velice užitečné připomínky. A teď, kdybyste dovolili, kolegyně a kolegové, tak řeknu, jaký máme pro zbytek dopoledne program. Rozdělíme to na dvě sekce. Máme tady celou řadu expertů. Náš kolega z Polska se k nám bohužel nemohl připojit. Budeme hovořit o důsledcích směrnice vůči tedy eh, především těm hlavním příjemcům, podnikům. Eh, dám pak na závěr slovo paní eh, De Angeli, protože vím, že výbor pro průmysl se zajímá především o aspekt malých a středních podniků a poté v druhé části našeho slyšení vyslechneme zástupce veřejných orgánů. A jak jste již slyšeli od paní zpravidajky a navrhovatele usnesení, jsou to právě tyto orgány, které, na které nejvíc dopadne eh, tato směrnice, takže nás zajímají jejich názory. Eh, co se týče expertů, tak tady máme pana Ben Butterse, který je ředitel pro evropské záležitosti Eurochambers pak pana Luka Hendrixe, který je ředitelem e, pro politiku vůči podnikům a vnější vztahy z UEA PME, organizace, která zastupuje malé a střední podniky. A pak je tady pan Mateo Carlo Borsani z organizace Business Europe, která také združuje podniky a firmy napříč Evropou. Dám vám e, každému pět minut. Máme tady určité skvělé zařízení, které to bude trochu kontrolovat. A pak eh, potom eh, bude na řadě eh, kolega De Angelis a poslanci a poslankyně se svými dotazy. Tak prosím, pane kolego, můžete začít. Děkuji Malkome a děkuji výboru za pozvání a především paní zpravodajce Weiler, že nám umožnila, abychom také přispěli k tomuto slyšení a chci poblahopřát výboru eh, k jeho postupu v této velmi významné věci. Eh, byli jsme velice rádi, že máme možnost iniciovat určitou diskuzi kolem návrhu komise. Je to velmi povzbuzující precedent eh, nejenom pro tento výbor, ale pro celý parlament opravdu si myslím, že to je ten dobrý postup, který by měl být opakován. Paní Weiler již hovořila stručně o naléhavosti tohoto návrhu a této problematiky a já bych to chtěl podpořit některými údaji z naší sítě. My jsme na jaře provedli takové šetření a e, dali jsme dohromady určité údaje z konce března a počátku dubna v tom smyslu, že se vlastně Vlastně ty lhůty zvýšily o 43% eh, pro platby veřejných eh, orgánů a 60% eh, je zvýšení u soukromých klientů. Byli jsme opravdu eh, velice překvapeni výsledky eh, u veřejného sektoru, protože ty se zdají být eh, naprosto v rozporu s celou filozofií plánu obnovy a makroekonomickými opatřeními, která snad státy realizují pro malé a střední podniky, ale vlastně neplatí malé a střední podniky rychleji než dřív, ba ještě pomalej. Takže to je opravdu další volání volání po eh, nějaké akce. Přístup eh, k finančním prostředkům je pro malé a střední podniky opravdu čím dál tím obtížnější. Některé banky prostě nepůjčují tolik jako předtím, protože mají sami svých vlastních problémů na finančních trzích plnou hlavu. Takže malé a střední podniky jsou vlastně tlačeny do kouta ze dvou stran to e, znamená, že musíme jednat rychle. A musím říct, že my jsme trochu kriticky e, nahlíželi na e, tempo, které komise zvolila ohledně tohoto návrhu. Potom Tady byly pozměňovací návrhy kolem SBA a EERP a vstup v platnost byl také spožděn volbami do Evropského parlamentu, to znamená, že vy jste to mohli začít probírat až po e, letní přestávce. To celé e, vlastně e, velmi vlastně o půl roku všechno spozdilo, což je docela zásadní problém v době krize, proto si myslím, že teď je určitá větší rychlost víc než na místě. Co se týče rozsahu eh, celého toho přepracovaného znění, tak tomu bychom se radši nevyslovovali, protože myslím, že bychom tím všechno pomalili. Eh, my se soustředíme na návrh, který komise položila na stůl. My ho v zásadě vítáme, ale myslíme si, že by mohl být zlepšen. A eh, širší témata jako rozsah směrnice, to bychom možná nechali na jindy. Takže k návrhu. Vítáme tento návrh komise. Směrnice o opožděných platbách se do značné míry jeví jako neefektivní a potřebuje zlepšení. Dovolím si tři specifické příspěvky k obsahu. Máme eh, radost eh, ohledně toho základního návrhu, to znamená zjednodušení eh, transakcí mezi podniky a veřejnými orgány. Vítáme lhůtu 30 dnů. A určitě jsme rádi, že eh, veřejné orgány jsou začleněny do této směrnice. Eh, pan kolega hovořil o určitých výjimkách pan kolega Baldasáre. Eh, my bychom možná nešli až tak daleko v tom smyslu, že by eh, neměly být výjimky na, k té 30-denní lhůtě eh, tak daleko jako pan kolega Baldassare a zástupci veřejných orgánů nám jistě vysvětlí, že to je zapotřebí. Já nebudu jejich práci dělat za ně. Nicméně eh, je třeba, aby to bylo skutečně jasně eh, ospravedlněno, aby tady byly jasně stanovená eh, kritéria a to musí být ještě vyjasněno. Samozřejmě podej prst a vezmou ti celou ruku. To je známé rčení. V tomto směru na to musíme hledět velmi obezřetně. Tak, jak je to teď položeno, je to prostě vydáno nejasnému výkladu ze strany především těch veřejných orgánů a musí se s tím něco udělat. Vidím, že těch pět minut mi rychle ubíhá, takže ještě jedna věc, kompenzace za náklady na vymáhání. Tady prostě to bylo značně nepřiměřené, co se týče těch paušálů. Myslíme si, že paušály by měly existovat, ale musí to být přiměřené výši eh, toho dluhu. Nemůžeme mít prostě jedno řešení pro celou tuto problematiku. A můj poslední bod eh, je toto. Chtěli bychom, aby paralelně členské státy přijímaly pragmatická eh, krátkodobá opatření pro úlevu eh, v těchto věcech a eh, další věc podnikatelské organizace musí provádět osvětu. Finská firma, která prodává řeckému klientovi, musí vědět, že prostě to, ty průtahy budou mnohem větší, než když prodává na místním trhu. Tyhle ty osvětové záležitosti musíme ještě dotáhnout. Děkuji za pozornost. Děkuji za toto jasně vysvětlení. Také jste téměř dodržel čas. Pokud se týče poznámek týkající se členských států, tak také zde vítám zástupce švédského předsednictví. A také si dovedu představit, že i španělské předsednictví se bude tímto tématem velice zabývat. Já nyní vyzývám Luka Hendrikse, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce k iniciativě eh, zorganizovat toto slyšení a také vám děkuji, že se k tomuto tématu mohu vyjádřit já vždy zdůrazňuji, že můžeme bojovat proti pozdním platbám různými doplňkovými opatřeními a musí to být děláno zodpovědně protože jestliže budeme mít dobrou legislativu, tak stejně problém nevyřešíme. A právní rámec samozřejmě také musí být zlepšen. Existují zde chvály hodné úsilí ze strany komise, ale návrh není uspokojivý a proto k němu máme čtyři návrhy. Pokud se týče rozsahu B2C, takže rozsah směrnice by se měl stahovat na všechny transakce mezi eh, podnikem a klientem, ať je, se jedná o jakoukoliv osobu, tedy eh, jestliže se jedná o hospodářský subjekt a nebo o jiný subjekt protože běžnou praxí bývá, že se spotřebitel nezaplatí celou částku a pak se eh, spolehají na to, že potom podnik je již nebude žalovat za tu zbývající částku. A to se týká především oblasti stavebnictví. V současné době malé a střední podniku se snaží vyhnout se této praxi a proto také musí mít likvidní prostředky tak, aby se jim mohlo platit včas. Jestliže rozšíříme směrnici, pak to nemá co dělat s ochranou spotřebitel. Spotřebitelé mají jak práva, tak i povinnosti. Za druhé, pokud se týče veřejného sektoru, pan Baldasáre již o tom hovořil. My se domníváme, že především v době krize, kdy malé a střední podniky chtějí si zachovat zaměstnanost, není možné, aby veřejný sektor platil malým a středním podnikům pozdě. My si vážíme úsilí komise, aby lhuta placení byla zkrácena, ale je to nedostatečné, protože tady není žádný maximální limit, který by se týkal přesahovaných 30 dnů. Také se nezakazuje členským státům, že nesmí platit později než za 30 dní. A také se říká, že lze prodloužit platební lhůty, jestliže je to opodstatněné. A pot potom eh, mají všichni volnou ruku dělat si, co chcejí. A malé podniky nemají také vyjednávací pozici vůči veřejnému sektoru a vlastně jejich svoboda je jenom fikcí. A potom také výjimka, která by byla odpodstatněna a tak dále. Takže toto je pouze eh, obecná podmínka, kterou budou veřejné podniky pouze zneužívat a budou zkoušet, jaké opodstatnění může být dáno. A Toto je tedy velice složitá situace. Celkově bychom chtěli pevnou lhůtu 30 dnů a jestliže budeme muset akceptovat výjimku, ale nevím, proč bychom měli mít akceptovat. Pokud tedy výjimka má existovat, pak má být opravdu řádně opodstatněná a v každém případě musí být omezená do lhuty 60 dnů. Třetí záležitost, B2B, za, aha, také navržení kompenzací a také vítáme možnost, aby malí eh, věřitelé mohli žádat úroky. My se domníváme, že malé podniky těžko mohou žalovat o úroky své velké podnikové partnery. A také lhuta, kdy podniky platí jiným podnikům, by měla být také omezena na maximálně 60 dnů formou směrnicí. A to je nová věc. Směrnice zatím nedokázala toto regulovat. Dokonce mnohé věci se zhoršily v důsledku hospodářské krize a my vidíme, že malé a střední podniky, tak říkajíc, financují předem velké podniky. Dnes nemůžeme říci, že existuje smluvní práva. Některé podniky mají takovou moc, že malé a střední podniky nemají vůbec možnost vyjednávat. Často používaný argument, že toto bude mít také dopady na další věci, jako je cena a potom slevy a tak dále, tak tento argument není platný, protože již dnes velké podniky e, s se snaží již dnes tlačit malé podniky ke slevám. Takže já jsem pro zavedení omezené lhůty na 60 dnů. Děkuji za velice jasnou, velice Eh, široce pojatou prezentaci a naším posledním řečníkem v této sekci je pan Borsány. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si připravil prezentaci v PowerPointu, je velice stručná, máte ji k dispozici tedy eh, i v písemné podobě. Jsem rád, že mám možnost jménem Business Europe komentovat tento významný návrh. Eh, pracoval jsem a pracuji e, v Cofindustria, což je italský člen tohoto evropského orgánu. O čem vlastně hovoříme? Hovoříme o velice velkém finančním objemu. 180 miliard eur by byl k dispozici podnikům, kdyby veřejné orgány platily do 40 dnů. Hovořím o Itálii. Například 60 miliard eur je objem prostředků, eh, které vlastně eh, stojí mezi podniky a veřejnými orgány a 40 eh, miliard se týká sektoru zdravotnictví, který je nejkritičnější realističtější. 5 eh, miliard eur je vlastně o 12, je 12 krát méně a to je ten objem finančních prostředků, které italská vláda dává k dispozici pro obnovu hospodářství eh, v krizi. Eh, takže jde o smlouvy mezi veřejnými orgány a podniky, jak vidíte na dalším Eh, průsvědce jsou tady pouze tři eh, členské státy, které splňují požadavky návrhu. Všechny ostatní členské státy budou muset eh, výrazně zlepšit své chování při platbách, především Španělsko, Portugalsko, Itálie. Pokud se podíváme na sektor zdravotnictví, to je na dalším obrázku, tak tady je to ještě kritičtější v roce 2009 e, to bylo téměř 300 dnů spoždění jako průměr. A to jsou údaje za celou zemi. Pokud se podíváte na regionální údaje, a to nemohu dát k dispozici, protože mám málo času, tak tam je to dvojnásobek 600 dnů. Když to tedy všechno vezmeme v úvahu, tak musíme říct, že obecně vítáme tento návrh. A obecně podporujeme eh, myšlenku rozdílu eh, mezi platbami podnik podniku a podnik veřejnému orgánu. Proč? To se ukáže dál. Veřejné orgány prostě nemohou eh, podepisovat smlouvy, aniž by si je založili do rozpočtu ex ante. Pak mají k dispozici bezpečný tok finančních zdrojů a protože eh, lhůty jsou tedy mnohem, mnohem delší. Eh, takže eh, když je nemoc vážnější, i léky musí být tedy efektivnější. A musíme dbát na to, abychom tady e, nezavedli nějaké narušení konkurenceschopnosti. Musíme myslet na malé a střední podniky a velké smlouvy a veřejné zakázky jsou prostě pro malé a střední podniky nedosažitelné. Ty e, se prostě připojují k velkým podnikům, aby se vůbec mohly některých těchto veřejných zakázek zúčastnit. E, musím říct, že plně sdílím to, co řekli předřečníci, v tom smyslu, že bychom neměli poskytovat žádné specifické výjimky specifickým sektorům. To je jak pandořina skřínka, kterou když otevřeme, tak prostě narušíme samou podstatu celého návrhu. Místo toho bychom mohli zlepšit znění a strukturu článku 5 a to jak tedy v oblasti znění, protože tam to musí být jasněji specifikováno, tak co do struktury, která také si žádá určitých změn. Pokud tedy delší lhuty mohou být nějakým způsobem ospravedlněny, tak to prostě musí být vysvětleno lépe podle zásady nutnosti, necessity, což mi připadá závažnější a z hlediska právního a musí tam být stejně e, jasný, jasná lhůta. 30 e, dnů. Dobře, ale jakých dnů? Pracovních nebo kalendářních? Komise asi myslí kalendářní, ale není to tam jasně řečeno. Pak definice veřejných orgánů a teď eh, dokonce i v článku 1 bod 8 a eh, potom článek 2 eh, stávající směrnice. Opakuji, je, lepš, je třeba zlepšit konkrétně v článku 3 a 4 strukturu textu. Děkuji za pozornost. To je z mé strany vše. Děkuji vám, pane Borzány ne jenom, že jste dodržel přesně těch pět minut, ale protože jste nám tady odhalil fantastické zdroje informací. A pro některé eh, z nás, kteří si myslí, že toto není až tak důležité téma, eh, je možná docela překvapivé zjistit, že těch 270 dnů, eh, do kdy se tedy některé platby dostanou k adresátům v italském sektoru zdraví, zase není opravdu málo. Takže otázky, nejprve tedy pan De Angelis, protože vím, že výbor pro průmysl tohle opravdu velice, velice zajímá. Pak si myslím, myslím, že také stínové zpravodaje tato věc velmi zajímá. Už se tady začaly objevovat jejich jména na našem seznamu. Máme tady i další zájemce o řečnický čas, pana Bisoje, pana Glena. Takže prosím, buďte všichni maximálně struční, formulujte své otázky konkrétně a jednoznačně. Pan De Angelis tedy začne, je zpravodajem za výbor pro průmysl. Grazie, grazie presidente. Salut. Děkuji, pane předsedo. Rád bych srdečně přivítal paní zpravodajku, paní Weiler. A zároveň bych rád poblahopřál nebo poděkoval panu předsedovi za to, že umožnil tuto diskuzi, protože tato diskuze je pro malé a střední podniky v Evropě velmi důležitá. Dnešní situace vypadá tak, že podnikatelské riziko v Evropě je, eh, se velmi liší v jednotlivých členských státech. V tomto ohledu tu zazněla celá řada příkladů. Ku příkladu je to tak, že dánský podnik podstupuje velké riziko, pokud eh, jde o lhutu splatnosti 36 dní v jiných zemích, ku příkladu v Portugalsku, je situace jiná. Tady musíte čekat například 155 dní na splatnost faktury a v Itálii není ta situace o moc lepší. Ta situace je velmi obtížná, komplikované je to v, e, ve zdravotnickém e, sektoru. Průměrná doba e, splatnosti je, nebo čekání na splatnost je 138 dní ve srovnání s evropským průměrem, který činí 68 dní. V jiných zemích, například ve Španělsku, v Řecku, je to také velký problém. Je na snadě, že tyto rozdíly, pokud jde o platební morálku v jednotlivých členských státech, představují prvek, který narušuje vnitřní trh. Vytváří se tu nerovná situace v jednotlivých členských státech. Jsou tu nerovnosti mezi členskými státy a proto se tedy musíme eh, věnovat těmto obtížným právním ustanovením. Rád bych se konkrétně zabýval jedním aspektem, který já osobně považuji za velmi důležitý. který podle mého názoru ohrožuje budoucí existenci podniků ze všeho nejvíc. Myslím obtížnou situaci, pokud jde o likviditu podniků. Rostoucí počet malých a středních podniků v Evropě má s touto otázkou problémy. Otázka likvidity malých a středních podniků je skutečně velmi ožehavá. Hospodářská a finanční krize eh, tu situaci ještě zhoršila a my eh, budeme muset rozhodnout o budoucnosti našich malých a středních podniků. Pokud jde o bankovní půjčky, a účetnictví, tak eh, tady je možno konstatovat, že eh, faktury mají někdy spoždění mnoha měsíců. To znamená, že já jako zástupce výboru pro průmysl návrh komise hodnotím pouze tak, že musíme ty věci ještě zpřísnit. Ta dosavadní směrnice totiž neměla takřka žádný dopad. Pokud chceme být efektivní, musíme se v novém znění této směrnice vyjadřovat mnohem jasněji, a to především na adresu veřejných institucí. A e, s ohledem na obchodní styk s veřejnými institucemi. Jde o platební podmínky a já tady souhlasím s požadavky, které tu zazněly. Myslím si, že výjimky z té 30-denní lhuty by měly být co možná nejvíce omezené. Podle mého názoru by bylo lepší, kdyby to bylo celé koncipováno mnohem přísněji. Dovolte mi, abych předložil ještě jeden návrh, který se týká malých a středních podniků. V textu směrnice by neměla být řeč pouze o transakcích B2B a B2PA, to znamená o transakcích mezi podniky a mezi podniky a uh, s veřejným sektorem, ale také o transakcích uh, se zákazníky. Nejsem si jist, jestli toto téma také spadá do oblasti působnosti směrnice, jestli je to smě, eh, směrnicí pokryto, jestli sem tedy zasahuje i eh, ochrana spotřebitelů. Komise předložila návrh a proto je důležité, abychom se ujistili, že návrh směrnice skutečně přinese lepší situaci pro podniky. Zlepšení platební morálky je nevyhnutelné a je to zcela v zájmu malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji vám, pane Angelis. Těšíme se na vaše návrhy z ITRE. A nyní, pokud se týče stínových zpravodajů, tak těm bych chtěl nyní dát přednost. Takže první stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji všem řečníkům, kteří nám poskytli velice zajímavé informace. Je to důkaz pro to, že tento návrh je velice důležitý pro veřejný sektor a také pro MSP. Mám otázku na pana Hendrikse. Nejsem si jistá, zdali jsem vás správně pochopila. Myslím si, že jste řekl, že rozsah směrnice by mohl být či měl být eh, rozšířen nejenom na smlouvy s veřejným sektorem, ale také na B2B. Je to opravdu tak, že jsem to pochopila správně, že jste to takto myslel? Ano, pokud pokud by B2B měly také spadat pod působnost směrnice, tak neobáváte se toho, že smluvní svoboda MSP by byla narušena či omezena. A pokud se týče dalších řečníků, náklady na vymáhání by měly být diferenciovány na základě výše částky, anebo bychom měli mít jakousi paušální částku, která by však měla být vysoká. Co si o tomto myslíte? A poslední otázka. Paní Weiler již o tom hovořila 5%, jednorázová částka. Je to správné takto postupovat, jestliže je tady uh, smluvní uh, částka, která se týká 20 milionů, tak 5% z této částky je také velice vysoká částka. Myslíte si, že tato paušální částka 5% by měla být zachována nebo měla jít nahoru či dolů? Děkuji vám, pane předsedo, za slovo a já také doufám, že naše diskuse bude velice plodná, tak jako do posud. Děkuji. Já doufám, že také budeme mít čas, aby se vyjádřili experti. Pan Kreutzmann jako další. Bohužel řečník nehovoří do mikrofonu. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo předtím, tu e, zazněl požadavek, aby se oblast působnosti směrnice rozšířil i na e, zákazníky. Já se neumím představit, jak by se tak mohlo stát. E, většinou totiž zákazníci platí hotově nebo kreditními kartami a lhuta splatnosti tady nepřipadá v úvahu. To znamená, že na to jsem se chtěla zeptat. A ještě druhá věc. Stále se diskutuje o tom, že by se to mělo rozšířit i na oblast B2B. Nemělo by smysl plnější, kdybychom Eh, tu směrnici koncipovali tak, že by se to tedy eh, týkalo B2B, B2, PA, ale byla by ta maximální lhůta 60 dní. Eh, já to samozřejmě chápu, ten problém je tu, jsou tu malé podniky, které mají znevýhodněnou pozici vůči velkým podnikům, nemohou si vyjednat dobré podmínky. To znamená, že by bylo dobré, kdyby se kvůli nim tady zapsalo, že to je maximálně 60 dní. A samozřejmě, že v rámci těchto 60 dní vládne smluvní volnost. A třetí bod, náklady na vymáhání pohledávek. Eh, je to odstupňováno v tom, eh, v tom návrhu směrnice. Ovšem ty eh, náklady na vymáhání jsou v podstatě paušální, nezávisle na eh, vymáhané částce a proto se ptám, jestli by nebylo lepší, jestli by nebylo smysluplnější, kdybychom řekli, že 40, 40 euro jako minimum to jsou zkrátka náklady na vymáhání všech faktur, nezávisle na výši faktury my tady máme tu doložku o 5%, to je vlastně taková pokuta. A eh, já si myslím, že je to poměrně složité, když tady bereme určité procento z, eh, z té eh, částky. Potom je to tady ještě jakási druhá mm, pokuta a proto se musíme zamyslet nad tím, jestli bychom neměli vzít nějakou paušální částku, tak abychom zohlednili ty skutečné náklady. Děkuji. Uh, Mrs. Rula. Paní rühle já bych také měla otázku na pana Bátrse. On hovořil o tom, že když rozšíříme rozkaz, rozsah, tak že bude se to všechno prodlužovat a těžko budeme dospívat ke kompromisu, ale rozsah byl nyní snížen. Jestliže se podíváte například na veřejné zakázky, tak ve stará směrnice ty veřejné zakázky obsahovala, ale v nové verzi byla jedna směrnice o veřejných zakázkách vyškrtnutá vyškrtnuta. A já se ptám, proč jedna tato směrnice vyškrtnuta byla. Zdali vy si také myslíte, zdali je to rozšíření rozsahu, ale pro mě je to snížení rozsahu. A když si například eh, vzpomenu na Německo, tak tady německé dráhy úplně vypadly. A podle našich zkušeností by to byl problém. Druhá otázka se týká přesně tak, jak se ptali ostatní řečníci na otázku 5% a také na odstupňování. Dva dvojnásobné penále nepovažuji za přiměřené a také si myslím, že z právního hlediska je to problematické. Uh, thank you very much. Děkuji. Pan Kožušník. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl na úvod úplně poděkovat eh, paní zpravodajce eh, Weiler, protože si myslím, že celou tuhle problematiku vede velice zodpovědně. Myslím si, že i ostatní stínoví zpravodajové se k tomu stavíme, stavíme čelem, protože už několikrát jsme se k této problematice sešli a máme tam hodně otazníků. Já možná v, tom, v této části tohoto slyšení budu mít jednu jedinou otázku na zástupce na ehm, soukromé sféry. Já ještě možná jim pogratuluji, protože opravdu ten lobbying průřezově celou eh, Evropskou unii je veliký, aspoň já to cítím eh, ve své, ve své zemi. Eh, nicméně k tomu dotazu. Ona platební morálka ve všech zemích Unie je z historických důvodů různá. Padlo to tady několikrát. Ten dotaz je jednoduchý. Jakou berete jistotu, že tato nová, řekněme silnější, lepší, tak jak se to prosazuje lepší, regulace bude fungovat? Mě by to opravdu zajímalo. Děkuji. Slyšeli jsme tedy stanoviska stínových zpravodajů a pokud by to bylo pro vás přijatelné, tak bych možná teď dal příležitost našem třem expertům, aby mohli krátce reagovat a pak bychom se přenesli do druhé části našeho slyšení a vyslechli tedy následující skupinu expertů a pak bychom si tedy e, ještě e, udělali další body na pořadu jednání. Pokud tedy teď už nikdo nemá k těmto expertům nic, tak bych e, rád vyzval kolegy, aby reagovali pan Borzány. Děkuji. Nejprve tedy pan Butters zajímavé otázky. Řada z nich se týkala náhrad a pětiprocentní platby, jak už jsem uvedl ve svém prvním vystoupení. Tady bychom měli hovořit o náhradě. Měli bychom to vnímat jako kompenzaci a ne jako e, nějakou, e, nějaký trest. Musí to být na takové úrovni, která prostě umožní eh, věřiteli, aby dostal takovou výši, která eh, se také eh, bude, která také zohlední jeho problémy vyplývající ze spožděné platby. Radi, kdyby tady eh, prostě neexistovala ta, eh, ten přístup eh, paušální sazby, ale kdyby to byl proporční přístup, naprosto chápu to, co řekl pan Kožušník. Jistě, jak to bude fungovat, podobně jako s ostatními nebo s celou řadou směrnic, to je problematické teď, eh, až bude případně přijata, tak eh, se odstne v jednotlivých eh, členských státech tváří v tvář velmi, velmi odlišným scénářům, velmi odlišným situacím a její implementace bude velkou výzvou. Ano, k tomu se ještě potom ale vrátíme. Zatím pan Hendrix. Děkuji. Odpovím nejprve na otázku paní Hanslik ohledně smluv BB. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že B2B je již do směrnice zahrnuto, ale zároveň si myslíme, že by směrnice měla zahrnovat maximální lhůtu pro platbu i pro tyto případy. Ehm, Dobře, není to tedy možná zcela e, v souladu s volnými podmínkami, ale musíte to vnímat jako výkřik, e, volání o pomoc. Prostě v tomto případě si myslíme, že je třeba konat, protože v tuto chvíli prostě není žádná smluvní svoboda ve vztazích mezi podniky. A co se týče paušálu, tak eh, musím říct, že s tím problémy nemáme. Ohledně těch 40 eur, a je to také ve zprávě paní Weiler, možná, že v některých zemích to není dost, ale pak eh, si ještě musíme uvědomit, že tady je vlastně možnost žádat o další dodatečné náhrady na vymáhání. A můžeme diskutovat eh, celé hodiny o tom, zda je to přiměřené či nikoliv. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že když hovoříme o dodatečných eh, nákladech na vymáhání, eh, tak eh, musíme si uvědomit, že malé a střední podniky nezadávají práci ven většinou. Náklady na zaměstnance prostě nemohou malé a střední podniky dokázat. Pokud máte faktoru od právníka, tak je to něco jiného. A pak je tady ještě jedna věc, měli bychom pospíchat či nikoliv? No jistě, je to naléhavá otázka, to ano, ale my dáváme přednost kvalitní legislativě než něčemu, co by bylo spíchnuto horkou jehlou a bylo protlačeno za každou cenu. Musíme si uvědomit to, že ta stávající směrnice již měla projít eh, přepracováním před pěti lety. A my jako parlament bychom se měli snažit do této směrnice zapracovat ustanovení o revizi za dva roky tohoto nového textu. Děkuji, eh, že mohu mluvit italsky, co se mě týče. Eh, rád bych se vyjádřil k nákladům na vymáhání. Souhlasím s tím, co řekl pan Hendrix. 40 euro to penále ve výši 40 euro, to je kompromis. Samozřejmě, že hm, tento návrh můžeme ještě měnit, ale já to nepovažuji za rozhodující. Pokud jde o tu, to další penále ve výši 5%, tak hm, já si myslím, že ta procentní sazba je vyvážená, přijatelná, ale E, není to nic definitivního. Během dalších jednání v rámci legislativního procesu můžeme e, tuto procentní sazbu ještě měnit. Důležité je, aby nikdo nebyl z uplatňování úroku z prodlení vyloučen. Důležité je, aby zkrátka byly dodržovány smlouvy a to je důležité jak pro podniky, tak pro členské státy. A tam, kde je ten problém velmi markantní, tak tam musíme mít k dispozici účinná opatření, protože jinak se vrátíme ehm, k tomu výchozímu bodu, k té výchozí situace a situace nepodaří se nám dosáhnout kýžených výsledků. Děkuji. Děkuji vám všem třem. Myslím, že zazněly velmi užitečné informace. A teď bych dal rád slovo další skupině expertů. Do dalšího kola e, žádostí o slovo e, mám celou řadu kolegů, od paní Gepard až k panu Barnier. Všechny jsem vyjmenoval, jsou tady další. Pan Diong e, jako stínový zpravodaj se také dostavil. Toto kolo jste prošvihl, ale určitě dostanete příležitost v tom dalším. Takže Teď tedy další část našeho slyšení ohledně e, dopadu návrhu na veřejné orgány. Velice rád tady vítám pana Olofa Moberga ze švédské Asociace místních a regionálních samozpráv. Eh, My jsme rádi, že jsme se nedávno viděli ve Švédsku mimochodem a uvědomujeme si, že Švédsko je teď předsednickou zemí. Pak je tady pan Günther Funstein eh, z Německa z Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Omlouvám se za výtlovnost, říká pan předseda. A pak je tu paní Angelika Posmögele, která je ředitelkou pro politiku z Rady evropských eh, obcí a regionů a pan Pascal Garel, který je z asociace Evropských, eh, Evropské asociace nemocnic a zdravotnických zařízení. Teď dávám slovo panu Mobergovi. Děkuji. Rád bych poděkoval za pozvání a za možnost se vyjádřit k návrhu přepracované směrnice. Rád bych tedy e, předložil náš názor e, ke spožděným platbám. Zastupuji švédské, e, švédské územní orgány. My tedy zastupujeme 70 veřejných orgánů ve Švédsku. Já si myslím, že předložený návrh může mít <clears throat> nedozírné následky. Samozřejmě, že jsme si nejprve také mysleli, že veřejné orgány jsou povinny hradit, uhra, hradit faktury včas, ale je to složitější. My máme k tomuto návrhu celou řadu návrhů. Pokud se podíváme například na lhuty splatnosti a na to, že by se tato lhuta měla omezit na 30 dnů, tak e, to je také složitá otázka. Rád bych se nyní soustředil na návrh, který hovoří o tom, že věřit, eh, věřitel by měl dostat eh, paušální eh, platbu ve výši 5% dlužné částky. To tedy znamená, že jsou tu v podstatě tři různé pokuty, které bude muset veřejný orgán platit, pokud se dostane s platbou do prodlení. Kromě toho jsou tu zmíněny náklady na vymáhání, které jsou také e, ustanoveny paušálně ve výši 5 Já si myslím, že to povede k nárůstu byrokracie a vytvoří to celou řadu s tím spojených problémů. Podle nás je ten návrh kontraproduktivní, protože jde především o to, aby veřejné orgány platily e, faktury včas. To je ta zásadní eh, věc a takovýto záměr samozřejmě vítáme. Ovšem to, že se potom eh, zavede paušální penále ve výši 5% již eh, první den po uplynutí doby splatnosti, to si myslím, že je pro veřejné orgány velmi problematické, protože veřejné orgány se zkrátka mohou dostat s platbou do prodlení, ať už je to z toho či onoho důvodu. Samozřejmě, že nejde o to, aby ta, to prodlení s platbou trvalo 10 nebo 100 dní. Nicméně se přesto domnívám, že tady e, ty sankce, to penále, e, trochu přeháníme. Já si myslím, že bychom to měli odstupňovat, že bychom e, měli tady uvádět sankce v případě delší Dalšího prodlení a vyšších částek. Rád bych se ještě vyjádřil k definici veřejného orgánu. To je další otázka, která je podle našeho názoru zatím nevyřešená. Z hlediska soukromého práva jde o obce, regiony i tyto instituce jsou uh, zahrnuty pod článek 5 to znamená, že se skutečně musíme ještě zamyslet nad tou eh, definicí veřejného orgánu. Může se jednat i o konkrétní podniky. Potom by docházelo nebo mohlo docházet ke, k narušení hospodářské soutěže. Minimálně je to hrozba s tím spojená. Již v úvodu mého příspěvku jsem řekl, že samozřejmě jde o to, aby veřejné orgány hradily faktury včas. A to je také vlastní cíl přepracovaného změní směrnice. Nicméně ta paušální kompenzace ve výši 5% dlužné částky, která by byla uplatnitelná hned první den po uplynutí doby platnosti, to považuji za přehnané. 5% je zkrátka moc. 5% účtované částky hned v první den po uplynutí doby platnosti, Myslím si, že nad tím bychom se měli ještě zamyslet. Měli bychom těch 5% ještě zvážit. Kromě toho jsou tu ještě další možnosti, jak e, předložený návrh přepracované směrnice zlepšit. Například by e, mohly být progresivní úroky z prodlení mohly by se tady postupně zvyšovat ty úroky prodlení. Mohlo by to být nějak odstupňováno. Máme ještě další komentář, ale nemáme bohužel čas. Děkuji. Děkuji. Na řadě je pan Funstein. Nejprve bych rád poděkoval za pozvání, především paní zpravodajce. Já jsem vedoucí komunálního kontrolního úřadu a nyní se, jsem členem e, pracovní skupiny, která se zabývá touto otázkou. Eh, tato otázka eh, je tady aktuální. Já jsem byl osloven, abych se tu dnes vyjádřil. Já jsem svoji kariéru začal v nových spolkových zemích. Od roku 2001 zastávám svoji dnešní eh, funkci v okrese Ortenau, který čítá zhruba 420 tisíc obyvatel a bezprostředně souvisí s Francií. My se zabýváme eh, zadáváním veřejných zakázek. Eh, v Německu činí lhůta splatnosti u takových zakázek dva měsíce po doručení kontrolovatelné nebo ověřitelné eh, faktury. K tomu musím říci, že do tohoto procesu jsou u nás zapojovány externí agentury. Rád bych eh, zmínil deset důvodů proti novému znění směrnice. Za prvé, paušální tvrzení o špatné platební morálce nejsou doležitelné ani dřívější ani ve své dnešní funkci jsem se nedozvěděl o případech, kdyby nějaký e, okres nebo veřejný orgán byl neoprávněně v prodlení e, s platbou. Za druhé, mohu konkrétně pohovořit o jednom případu, kdy firma chtěla dodat obci e, čističku. My jsme e, té obci radili, aby to neplatila. E, potom vzplanul dlouholetý právní spor a přitom tady hrozilo, že by riziko insolvence firmy nesla obec. Za třetí, Eh, veřejné orgány samozřejmě musí mít pečlivost dobrého hospodáře. Eh, a musí všechny doručené faktory pečlivě eh, prověřovat. Malé a střední podniky mají velký užitek z veřejných zakázek. 75 všech stavebních činností v našem okrese provádějí právě firmy z okresu Ortenau. Eh, daňové výpadky, které jsou způsobeny insolvencí, snižují eh, veřejný rozpočet a v důsledku toho narušují hospodářskou soutěž, co než, což nemůže být cílem e, veřejného sektoru. E, špatná platební morálka by vedla e, k veřejnému e, tlaku ze strany lokálních parlamentů a také ze strany místního tisku. A to si samozřejmě nemůže dovolit žádný starosta a žádná zemská rada. Za šesté. E, splátky eh, vedou ke včasným platbám. Pokud se vzdáme této možnosti splátek, tak eh, to nebude dobré, protože eh, potom bude muset být placeno ještě penále za sedmé. Nezaplacené úhrady jsou častou Navi- za ně si často mohou firmy sami, protože oni by mohli uhrazení faktury urychlit, kdyby předložili fakturu, která je prověřitelná. Za osmé, faktury jsou často doručovány pozdě. V důsledku toho je pro veřejný orgán těžší tuto fakturu prověřit. Já mohu hovořit o jednom stavebním projektu, kdy faktura byla vystavena roku 31.12. roku 2006, ale doručena byla teprve 28.1. roku 2009. My jsme tu fakturu prověřili 25.3. roku 2009 a předali jsme ji k proplacení. Pokud tady zavedeme všeobecnou hůtu splatnosti 30 dnů, tak bychom i v tomto případě museli platit e, penále ve výši 5%, i když mezi vystavením a doručením fakturu, faktury e, bylo více než dva roky. My musíme eh, firmy nabádat, aby zlepšily svůj management vymáhání pohledávek. Za deváté, Eh, veřejné orgány mají často vlastní problémy s likviditou. A já si myslím, že pokud zpřísníme uvedenou směrnice, ta, tak se ta situace ještě zhorší. Eh, penále ve výši 5% by muselo být zahrnuto do kalkulace nákladů, to znamená, že bychom byli schopni realizovat méně projektů. Pokud to schrnu, tak mohu říci, že hm, se dosavadní pravidla osvědčila a podle mého názoru skutečně stojí za zvážení, jestli bychom ta německá pravidla neměli přenést i na evropskou úroveň. V žádném případě se nepřimlouvám za to, aby eh, obce byly, aby s nimi bylo nakládáno jinak než eh, se soukromými subjekty. Děkuji. Um, well, Děkuji vám. Děkuji vám Myslím si, že na vás bude ještě hodně otázek. A paní Potmögle. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážená paní zpravodajko, za radu obcí a regionů zde budu hovořit a já mohu nyní navázat na své dva předřečníky. Já bych jako zástupce svazu, který zastupuje členy z 37 zemí, se mohu zaměřit především na technickou argumentaci argumenty, které přednese soukromý sektor, který se, které se týkají tak hospodářské krize a tak dále, to platí také pro obce, protože ty se nalezají také v, těch, v závažné situaci. I výpadky daní jsou potom pozorovány u obcí a také obce mají zvýšené náklady v sociální oblasti a to dostává obce do těžké situace a obce mají také potíže s, při, s braním úvěru a jsou vlastně ve stejné situaci jako soukromé subjekty. Takže my se domníváme, že je nepřiměřené, aby veřejný sektor byl více penalizován než soukromá oblast. My také doufáme na zásadu rovnoceného zacházení se soukromými a veřejnými podniky, protože také komunální orgány velice závisí na alokování prostředků z vyšší úrovně a jejich vlastní příjmy se snižují. Já se chci zmínit také o platebních problémech v Evropě. Mnoho našich členů, především nových stejný, v nových členských zemí, závisí především také na prostředcích, které jsou přidělovány z evropských strukturálních fondů. A potom 30 denní platební lhůta, která by se měla také uplatnit na strukturální evropské fondy. To by bylo prostě nerealizovatelné. Pokud se týče vymáhání a dalších opatření, o tom již hovořil pan Funstein. To má co dočinění s tím, že daňové prostředky se vydávají velice obezřetně a musí se dodržovat různé velice důkladné podmínky a je v našem zájmu, aby se opravdu s těmito penězi pečlivě nakládalo paní Weiler hovořila o jednom velice zajímavém aspektu, a ten spočívá v tom, že je zajisté správné, aby navržená opatření byla doplněna i dalšími opatřeními, například eh, zlepšením růz opatření, takže aby se také nepracovalo pouze formou byče, ale také především formou cukru tak, aby se podporovaly malé a střední podniky v tom, aby včas a správným způsobem předkládali faktury. Jeden zajímavý aspekt jsem dále našla v dokumentu paní eh, Weiler, to je otázka blame and shame. Takže touto věcí bychom se možná měli ještě dále zabývat, protože musíme zdůrazňovat to, že jak obce, tak i podniky mají oboje dvoje zájem o dobré obchodní vztahy. Nikdo nemá zájem o to, aby přímo na místě samém se ukázal vůči podnikům ve špatném světle, protože to by mělo také negativní dopad na obci jako takovou. Pokud se týče 5%, tedy tohoto pětiprocentního penále, o tom již hovořili předřečníci. My nejsme pro těchto paušálních 5 pro toto pětiprocentní paušální penále. My jsme také si říkali, že by se k tomu mělo přistupovat s větší fantazií, protože těchto 5% se předpokládá pro všechny případy, kdy je překročena platební lhůta, ať je to o den nebo o 100 dní. A my tady přenecháme fantazii komise, co by zde mohla navrhnout. Pokud se týče 30 denní platební lhůty pro veřejný sektor, tak proto také nejsme. Zajímavý je návrh 60%, 60 denní platební lhůty pro všechny, jak pro soukromý sektor, tak i pro veřejný sektor. Děkuji. Then... Děkuji. A na řadě je teď na závěr pan Garel. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, paní Weiler za toto pozvání a za zájem, který projevuje vůči našemu sektoru, sektoru nemocnic a zdravotnických zařízení. Samozřejmě eh, že třeba si uvědomit, že my teď představujeme 9 eh, evropského hospodářského bohatství, jsme důležitým hráčem já zastupuji Evropskou federaci nemocnic a zdravotnických zařízení. E, tato asociace združuje 32 e, institucí z 27 členských států a jsou zde zastoupeny e, jak soukromé, tak veřejné instituce, soukromé dvojího druhu jak ziskové, tak neziskové. Chtěl bych eh, ještě připojit nějaké vysvětlení k tomuto tématu. Hodně se hovoří o státních nemocnicích, ale těch je ve skutečnosti čím dál tím méně stát jako takový vlastní nemocnice v čím dál tím menším množství. Situace je poměrně heterogenní a je dost obtížné často eh, roz, eh, učinit rozdíl mezi veřejným a soukromým subjektem. A přitom eh, se, to je třeba zdůraznit, jedná o společné, často společné stejné zdroje státní, regionální, municipální a tak dále. E, pak je tady takový fenomén kaskády, e, řetězové reakce. E, my vlastně často nejsme v přímém vztahu s našimi zdroji financí, jsou to často pojišťovny a další obdobná zařízení. E, my jsme zároveň sektorem, který představuje celou řadu problémů v některých zemích, e, kde jsou opravdu výrazně spožděné platby. Jeden opravdu alarmující příklad tady byl uveden a v jiných zemích to zase je naprosto v pořádku. Nechceme tento problém spožděných pladeb podceňovat především pro malé a střední podniky. Trochu nás zklamala ta diagnóza, e, která podala o evropské Eh, skutečnosti trochu pokřivený obraz. Teď hovořím o zprávě, kterou si nechala pořídit Evropská komise, kde jsou zmiňovány čtyři státy, Itálie, Španělsko, Česká republika a Portugalsko. Je to v podstatě dosti schematické, ty informace jsou staré, někdy i víc jak deset let. Jsou to informace pocházející no, z internetu či z nějakých starých novinových článků, takže tady je opravdu nedostatečná analýza i pro ty čtyři země a přitom tady nejsou eh, vůbec zmiňovány země, které problémy eh, vyřešily. Takže nevím, jestli je to až tak eh, průkazný materiál musíte to posoudit sami. Chtěl bych ještě učinit pár poznámek, co se týče určitých věcí a v tom je naše asociace za jedno. E, komise přichází s některými nepřiměřenými e, údaji, například těch 5%. To nevyřeší ty extrémní problémy, e, těch 5% určitě ne těch 5% se navíc musí připojit k určitým úrokovým mírám ze zákona, k takzvanému zákonnému úroku a pro nás to představuje opravdu nepřiměřené opatření. Druhá věc, která mi také připadá důležitá, tento návrh vytvoří diskriminaci mezi veřejným a soukromým sektorem. Bude to opravdu obtížné zvlášť co se týče těch 5%. A v zemích, které zavádějí určitou relativní konkurenci mezi soukromým a státním sektorem. Tohle zavede vlastně další diskriminační eh, opatření či eh, veřejnému sektoru. A ještě jedna věc, na které se shodli naši členové eh, to, co je tam uváděno jako procento u těch eh, takzvaných large contracts, velkých kontraktů, eh, nám také připadá nepřiměřené eh, to jedno procento by mělo být podle našeho názoru nahrazeno nějakou paušální sumou, tak jak je to navrženo u malých smluv. MIT vydalo studii, která je v tomto směru velice zajímavá. Myslím, že bychom se měli spíš poučit z těch eh, případů, kde se situaci podařilo vyřešit co do opožděných pladeb, než eh, z těch druhých. Děkuji, pane eh, Garele, a já vás ponechám v rukou pana Baldasáreho a pana Bonzányho, abyste si popovídali o těch údajích ohledně situace v Itálii. Dobře, kolegové, teď jsme si trochu času vlastně vytvořili vytvořili a e, navrhl bych, abychom přistoupili ke krátkým příspěvkům ze strany kolegyň a kolegů. Nejprve paní Weiler, pak e, tři koordinátoři, e, paní Gepard, Šváb, pan Šváb a Buzoj a potom stínový zpravodaj, pan Greg Arias Barnier a Mendels a pan Kreutzmann se také ještě přihlásil. Myslím si, že stínoví zpravodajové by měli, měli také mít možnost se vyjádřit. Pokusím se vás eh, do toho programu protlačit, ale opakuji stručně ty otázky, kolegové, stručně, ať mají experti prostor k odpovědím. Paní Weiler, prosím vás také velmi stručně. Děkuji. Já se eh, k tomu cukru a byči vyjádřím ještě později, až budu eh, přednášet skrnutí, ale jeden bod bych ráda vyjasnila. Pro nás, pro všechny i pro vás jako experty je velmi důležité, aby tato směrnice eh, platila do budoucna i pro Evropskou komisi. Já si myslím, že pro nás, pro všechny to bude velké ulehčení a já bych k tomu ráda řekla, že jsme byli dokonce zhrozeni, že to pro komisi neplatilo již dříve, ale v každém případě to nyní bude platit i pro komisi. Děkuji. Děkuji vám a to je velice důležité, protože také známe, jak pozdě občas komise platí. Takže velice stručně. Za prvé, chtěla jsem panu Trasovi i panu Funštajnovi položit otázku. Velice jsem slyšela o zásadě smluvní svobody. Mne by zajímalo, jak to, že platí tato zásada pro biznis a ne pro veřejný sektor. A nebo se zeptám jinak, proč by smluvní svoboda neměla platit pro veřejný sektor a ne pro biznis? Takže proč tady dochází k nerovnému zacházení? A potom ještě za druhé, pane Butrsi, vy jste řekl, že pauša, byly, paušální penále by byly nepřiměřené, ale neřekl jste konkrétně, co tím myslíte, to bych si ráda vyslechla. A potom ještě pan Borsany a na paní Podmögle mám otázku, pokud se týče uh, služeb ve veřejném zájmu. Pan Borzany nám dal čísla ze zdravotnictví, která jsou opravdu hrozivá, ale hovořil zde paušálně a nediferencoval mezi veřejnými a soukromými subjekty. Existují tady určité rozdíly, to by bylo zajímavé a důležité se dozvědět. A kdybyste také mohl konkretizovat, co se týče členských států, mě nezajímá pouze Itálie, ale celá EU, je nás 27. A není to tedy jenom jeden stát. Takže k tomu bych chtěla také dostat nějaké informace. A poslední otázka. Měla bych ještě mnoho dalších otázek, ale už skončím. Ve stanovisku UEAPNE e čtu, že Evropská komise se údajně údajně bránila zabývat se také otázkou B2C. Proč se bránila Evropská komise získat tyto informace, když Evropská organizace říká, že tady problémy existují, ale Evropská komise zase tvrdí, že tady problémy neexistují. Takže proč se Evropská komise neobrátila přímo na účastníky tak, aby zjistila, jaká je situace? Děkuji vám. Máme zde ještě další také otázky na komisi. Pan Šváb je další, potom děkuji chci poděkovat paní Weiler jako zpravodajce za velice dobře zpracovanou zprávu a také všechny příspěvky, které zazněly, byly velice zajímavé. Chci začít prvním bodem, kterým skončila paní Gebhardt. Já si myslím, že je nutné někdy dělat naming a shaming, ale to také přesahuje rámec Itálie. Bylo by nepřiměřené, abychom nechali zde Itálii ve štychu. Pokud se týče zdravotnictví, tak tady vím, že existuje celá řada velkých evropských firm, které již dlouho, dlouhá léta v Řecku nedostali peníze, takže by bylo nefér hovořit pouze o Itálii. A v zásadě chci ještě říci, že vzhledem k současným problémům se toto týká mnoho, mnoho miliard eur. O tom hovoří také Evropská komise. Jsme tedy e, před obrovským problémem v Evropě, který je obrovský pro malé a střední podniky. A já se také myslím, že ta zásada soukromé autonomie by měla dát někam nakonec. A já si říkám, zdali bychom neměli opravdu hovořit o 30-denní platební lhůtě, protože v podstatě e, platba začíná platit od dobu dokončení díla. Takže já si myslím, že dodavatel má nárok na platbu e, v době předání díla. A to, že čeká ještě delší dobu, to je také jistý problém, ale mě by zajímalo, jak se na to dívá pan Hendrix, a jestli by mi také mohl říci, proč si myslí, že bychom s MSP měli jednat jinak než s průmyslem a ptám se také pana Fonsteina, jak se jak toto bude dopadat na rozpočtování, jestliže bude muset také veřejný sektor již na počátku eh, by měl být zahrnuto 5% penále. Co s tím uděláte? Povede to, potom ke snížení zakázek nebo jak se to projeví? Pan Bozoj? Pan Bozoj, děkuji, pane předsedo. Toto je opravdu velmi důležitý návrh a bude mít dobrý dopad na podniky. Nehovořím jenom o malých a středních e, firmách, ale i o větších evropských e, firmách a podnicích, e, které zaměstnávají velké množství evropských občanů a soustavně přispívají do národních rozpočtů, do rozpočtu Evropské unie. Mám Eh, dotaz k těm, kteří představují veřejné orgány. Nemyslím si, eh, že by tento návrh přiměl orgány k disciplíně. Eh, myslí si veřejné orgány, že se mohou pouštět do výdajů, na které nemají prostředky? A další otázka k panu Punštajnovi. Eh, firmy plní eh, své daňové povinnosti, pokud ne, tak jsou eh, za to penále. Proč se prostě tady neřeší situace obdobně? Proč nejsou podobná penále. Jsou tady čtyři členské státy, které mají problémy se splátkou zdravotnických služeb. Já znám plno firem v Rumunsku, farmaceutických zařízení, které by byly šťastné, kdyby jim někdo zaplatil do 280 dnů. Bohužel v některých evropských zemích je stát velice mocný a myslím si, že by tady neměly existovat výjimky vůči 30-dnové lhůtě, či 30-denní lhůtě, či jiné lhůtě, pokud se na ní eh, shodneme. Všichni se vždycky snaží výjimek eh, využívat a kompenzace by měly přicházet eh, automaticky. Eh, firmy teď mají toto právo, ale ne povinnost. A je třeba si uvědomit, že mohou třeba žádat eh, o určité náhrady, ale zároveň se dozvědí, že pokud tak učiní, tak nedostanou další zakázku, takže kompenzace by měla být automatická. Takže koordinátoři promluvili Mám tady ještě nějakých devět řečníků. Chtěl bych dát také prostor stínovým zpravodajům. Eh, doufejme, že otázky zazní do dvou minut na eh, účastníka. Pan Dion bude mít eh, první slovo, protože první kolo mu uteklo pan Kreutzmann, paní Rule a pan Kožušník jako stínoví zpravodaji, pan Greb, Arias, Barnier a Simon a to bude všechno. Pan Dion jako první. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, že jsem tady nebyl na té první části našeho slyšení, ale naštěstí jsem byl informován. Vězte, že e, stoprocentně. Chci tedy říct tři věci. Dnešní dopolední diskuze se hodně týkala pole působnosti směrnice. To si myslím, že je jeden z důležitých stavebních kamenů. Hovoříme také o smluvní svobodě a o rozdílech, které mohou existovat e, mezi obchodními vztahy soukromých společností mezi sebou a soukromých společností s veřejnými orgány. Já si velmi dobře uvědomuji, jaká nerovná situace panuje mezi, nebo může panovat mezi velkými firmami a malým podnikem. To nastane pokaždé, když malý podnik vyjednává s velkou firmou, nejenom s veřejným orgánem. Za druhé, pro představitele veřejných orgánů. My máme v Nizozemí pravidlo 30-denní lhůty, to se aplikuje, žádné velké halo kolem toho nebylo, když jsme toto e, pravidlo přijali, tak e, to prostě začalo fungovat a vy máte každopádně kontakty s e, kolegy z dalších zemí, proč tedy předstíráte, že to, co funguje v některých evropských zemích, nemůže fungovat u vás? A těch 30 dnů, ta lhůta začne běžet ne od chvíle, kdy se smlouva podepíše, ale od doby, kdy začne eh, tedy eh, být dodáváno zboží či dílo. E, dále. Všichni tady, nebo řada z lidí tady je proti těm pěti procentům, e, tomu paušálu ve výši pěti procent. Možná, že to není úplně šťastné, ale asi bychom měli e, předvídat nějaké penále, které by se připojilo k tomu běžnému úroku místo té paušální částky ve výši 5%. To by zase mohlo zohlednit ty lhůty platby. Pan Kreutzmann. Děkuji, mám dva otázky na pana Funsteina. On řekl, že veřejné orgány vždy platí včas a potom řekl, že by se muselo 5% zakalkulovat do celé kalkulace, ale proč by se něco mělo zakalkulovat, když platí vždycky včas? A potom se chci zeptat pana Funštajna, zdali směrnici náhodou nečetl. Tam se ptalo, psalo 30 dní po při, po doručení e, faktury, tedy ne po té, co se něco vykoná. To znamená, jestliže někdo vydá e, fakturu e, o dva roky později, tak od této doby začne platit lhůta pro placení, neboť dříve to bylo také tak, že malé a střední podniky vystavovaly faktury o půl roku později. E, takže to se netýká toho, kdy e, vlastně začne ten dodavatel pracovat na tom díle, je to až 30 dní od vystavení faktury. Paní Ruder? Já si na to dovolím navázat. Já <clears throat> se obávám, že ta směrnice e, nepovede k tomu, Eh, v co doufáme a proto tedy vyzývám eh, všechny zpravodaje, stínové zpravodaje, aby si dali s tím přepracováním čas. Já si myslím, že tady skutečně hovoříme o té 30-denní lhůtě. Pokud se ovšem podíváme přesněji, tak zjistíme, že je tu celá řada podmínek, které povedou k tomu, že eh, v zemích, jako je Řecko nebo Itálie, které byly vždycky vynalézavé, se najdou cestičky, jak to obejít a proto se domnívám, že bychom měli o takovýchto věcech, věcech diskutovat, dejme tomu 60 dní pro všechny, než 30 dní a celá řada výjimek. Nad, nad tím bychom se měli zamyslet, protože co nám e, přinese takováto nejasná právní situace v zemích, které mají problémy již dnes, to povede spíše k tomu, že e, ta odpovědnost bude spíše slabší a že e, Eh, ta situace se ještě tedy zhorší. A nyní bych se ráda vyjádřila k těm pěti procentům. Zní to velmi tvrdě, ale já si myslím, že ve skutečnosti, a tady dávám panu Fonšajtovi za pravdu, eh, ve skutečnosti to nebude tak aktuální, protože v, eh, v zemích, jako je například Řecko, bude těch 5% od počátku zakalkulována do nákladu a proto mi připadá být velmi zajímavý návrh pana De Jonga. Měli bychom se tedy nad tím ještě to jednou zamyslet, protože jinak se ne, nám nepodaří sestavit směrnici, která bude skutečně dobře uh, aplikována. A poslední otázka, uh, kterou mám, proč uh, se neobracíte na všechny zadavatele zakázek, proč te, které tam byly předtím, proč, to bylo, proč, byl obla, proč byla oblast působnosti této směrnice zúžena. Děkuji. No, my samozřejmě nechceme platit více. Pan Kožuš. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem udělal eh, jednu věc, kterou možná měla udělat komise na úrovni celé Evropské unie. Já jsem obeslal malé obce, menší města, střední města, velká města, dokonce, dokonce i Prahu. Vyžádal jsem si i stanovisko střešní, střešní organizace, která zajišťuje... Je dobrý překlad? Nebo? Eh, která zajišťuje, která zajišťuje eh, komunikaci právě eh, na, na této úrovni a zhoda těch subjektů pro mě byla ohromující. To jsou subjekty, které většinou mají spory mezi sebou. A ta zhoda spočívala v podstatě ve dvou, ve dvou věcech základních. Z těch došlých připomínek jedno, jednoznačně vyplynulo, že samozprávné celky mají zásadní problém s těmi pěti procenty paušální sankce za podní platbu, a to i v případě spoždění o jediný den a e, dle jejich názoru je potřeba tuto sankci zcela, zcela odmítnout s tím, že byl podpořený názor, že to vytváří pro prostor pro korupci jako takovou. Co ale bylo zajímavé z těch, z těch stanovisek, tak uh, obecně ty samozprávné celky v České republice nemají problém s 30-denní lhutou, protože běžně v těchto lhutách uh, většinou, většinou platí. Uh, bohužel do největších problémů se dostávají, a tady to taky padlo, díky projektům spolufinancovaných z Evropské unie neboť ta standardně uplatňuje násobně výšší lhůtu, než je splatnost 30 dnů, takže to byl spíš jen komentář. Uh, Děkuji za vaše výsledky praktického šetření, to na mě udělalo velký dojem. Pan Gray, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku eh, panu Konštatovi. E, nevím, jestli e, pardon, Funsteinovi, nevím, jestli hovoří o tom, že e, je to problém celé Evropy či jeho jedné země. Já musím říct, že u nás je to také dlouhé ty lhůty, takže nevím, jestli byste navrhoval, pane kolego, aby se dělalo málo či vůbec nic. Hodně souhlasím s předřečníkem v tom smyslu, že se jedná o slabou směrnici. Vezměme si eh, veřejné orgány. Eh, pokud se prostě dohodne něco mezi věřitelem a dlužníkem, eh, tak to je jedna věc, ale pak jsou tady veřejné orgány, ty vypisují výběrová řízení a žádné dohody vlastně už pak nemohou eh, být uplatňovány, takže komise by v tomto měla věci vyjasnit. Podobně by měla komise v návrhu vyjasnit, co se míní pod veřejným orgánem. Zdali jsou tam i veřejné agentury či eh, veřejné eh, entity dalšího typu, kromě samozpráv a tak dále. A pak je tady ještě otázka nákladu na vymáhání. Myslím, že tam by měly být zahrnuty všechny náklady, eh, které eh, organizace jako taková na sobě nemá. Malé a střední podniky prostě mají problémy s vymáháním nákladů Myslím si, že tato část definice by se zasloužila ještě vysvětlení. Minimální kompenzace, to je další bod, kterou, který bych chtěl zmínit. Měli bychom se zabývat těmi 40 eury, podle mě to nedává mnoho smyslu. Děkuji. Pan Arias, pan Barnier bude následovat a pak pan kolega to schrne. Eh, eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. chci nyní hovořit poněkud polemicky. Chci krátce zde uvažovat o 30-denní platební lhůtě a o 5% penále. 30-denní platební lhůta, to je lhůta, kterou musíme stanovit, ale pokud se týče kompenzace, tedy penále, to není řešení pro malý a střední podnik. 5% to by pro MSP byla dobrá věc. určité finanční závazky pro veřejný orgán musí existovat například záruka platby vyjednaná s e, finanční institucí. Ano, veřejné orgány by to něco stálo, ale vyřešilo by to skutečný problém, to znamená spožděné e, platby. A pro pana Bolcányho mám také otázku. Jistě je třeba rozlišovat mezi malými a středními podniky na jedné straně a velkými firmami na straně druhé. Je to otázka konkurence, to je jasné. Definice jsou jasně stanoveny. Je zřejmé, že v obchodních vztazích mezi malými podnikem a velkou firmou je vždy nevýhoda na té straně malé či střední firmy. To je jasné. Já jsem také velmi nakloněn principu E, smluvní svobody, ale je třeba vzít v úvahu situaci jedněch i druhých a uvědomit si, že malé a střední podniky vždycky trpí více. Děkuji. Pan Barnier, já vás velice vítám a e, rovněž vám snad mohu poblahopřát jako oficiálnímu kandidátu francouzské strany na post komisaře. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za vaše slova. Zatím se cítím mezi vámi víc než dobře a mám v úmyslu, ať už se stane cokoliv, pracovat eh, v těsné blízkosti s tímto výborem a s parlamentem, jak tomu bylo i v minulosti. Chci poděkovat eh, za eh, tuto novou rozpravu k velice závažné otázce je to prostě třeba, eh, je třeba učinit přítrž eh, těm praktikám, které především narušují situace malých a středních podniků. Je to pro nás příležitost podpořit tento návrh směrnice a také říci Barbaře Weiler, že jí velice děkujeme. Já osobně jí velice děkuji eh, za obrovské množství práce, a za to, jak vyslechla jedny i druhé, když jsme připomínkovali její text. Děkuji i expertům a chtěl bych zmínit dvě, tři obavy, které stále v mé hlavě přetrvávají ohledně tohoto návrhu. Nejprve pole působnosti. Já špatně chápu rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem. Víme, že některé velké firmy mají obrovské možnosti tlačit na druhé zrovna tolik jako eh, velké eh, veřejné orgány a i menší, eh, když jde o prodloužení lhůt platnosti. Myslím si, že některé sektory, konkrétně zdravotnictví, by patrně měly být vyčleněny ze směrnice spole působnosti směrnice. Už jsem to ostatně řekl i v minulosti. Další poznámka k sankcím. Eh, ano, náklady na eh, vymáhání pladeb, eh, ty jsou v zásadě stejné, ať už je výše dluhu jakákoliv. Takže tady mám prostě otázku a nejsem jistě první k těm pěti procentům. Myslím si, že to je příliš vysoký paušál. Je třeba, aby sankce byla odstrašující. Nicméně toto by mohlo být velice nežádoucí a jak řekl jeden z expertů, možná, že bychom měli přemýšlet nad jiným systémem, proporčním, eh, progresivním a tak dále. Děkuji, to je z mé strany vše. Děkuji vám za to, že jste také dodržel řečnickou dobu. Když budete komisařem, tak možná, že dostanete trošku více času. Pan Mendes? Thank you, Chair. Děkuji také. Já děkuji všem řečníkům a expertům. Toto je velice důležitá zpráva. My zde hovoříme o financování a o různých platebních lhůtách. Já nechci hovořit o detailech, mám dvě otázky. První otázka je, myslíte si, že by bylo dobré mít jakýsi vymáhací titul, tak abyste se nemuseli obracet na soud. A za druhé, také kolegové hovořili o rovnoprávném zacházení mezi veřejným a soukromým sektorem, eh, mezi malými a středními podniky a také například eh, dominantními podniky a také mezi tím, že to dlouho trvá, než se zaplatí a proto se ptám, zdali by nebylo rozumné změnit směrnici na nařízení tak, aby, bylo, by byly stejné podmínky všude po Evropě. Jestliže se bude jednat o směrnici, tak budeme mít 27 různých národních přístupů. Ovšem, když bychom měli nařízení, tak bychom měli jeden celkový komunitární přístup. Takže na to bych chtěl slyšet odpověď expertů. Děkuji. Ano, to, co říkáte, také o bankách, to je také zajímavé, že kolegové z měnového výboru také budou mít zájem například o uvěrování prostřednictvím bank pro obecní orgány a komunální orgány. A pan Simon, který je poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Pakta Socevanda. Myslím si, že tento starý ře, ře, římský princip platí ve všech členských státech, ale proto také nechápu, proč rozlišujeme soukromé a veřejné subjekty, jestliže oni se finančně chovají stejně. Ale abychom toto posoudili, na to nemáme žádný základ. To, co jsme tady slyšeli, to se ne eh, eh, vyrovnává s tím, jak se chovají soukromé a veřejné subjekty. My potřebujeme opravdu rozlišit eh, tyto subjekty, abychom mohli dospět k tomu, zdali potřebujeme vlastní úpravu pro veřejný sektor. A samozřejmě v mnoha oblastech vynakládají soukromé subjekty eh, na jiné soukromé subjekty takový tlak, který vede ke špatné situaci. Ale praxe ptám, proč komise hodlá zohlednit pouze veřejný sektor a začlenit ho a nechce začlenit soukromý sektor. Jestliže nezačlením soukromý sektor, tak v těchto oblastech, kde působí jak veřejné, tak i soukromé subjekty a jsou ve vzájemném konkurenční vztahu, tak toto povede k narušení konkurenčního prostředí na úkor eh, veřejných subjektů. Takže my si musíme položit otázku, jak to bude vypadat, když tady Evropská komise vlastně navrhuje úpravu, která bude narušovat konkurenci. Já se domnívám, že paní Rühle má pravdu, že směrnice by měla být formulována znovu a k tomuto názoru se připojí mnozí z nás. A já jako kolega Funstein tady hovořil o prověřitelných fakturách. To znamená, to jsou faktury, které odpovídají formalitám a potom by se měly u těchto faktur zvážit výše penále a potom by se také měly zvýšit eh, pět, určité penále, které by se platilo oproti eh, určitým úrokům, které by se platily. Děkuji. Děkuji. Já bych teď eh, chtěl vyzvat eh, experty z druhé poloviny slyšení, aby reagovali. Abych jim pomohl, tak jim dám zhruba dvě minuty každému a pak také je třeba dát prostor komisi. Takže pan Moberg jako první. Tak se mycket. Eh, já, frågorna har diskuterats här. Ano, děkuji. Myslím si, že ty otázky jsme tady probrali poměrně obšírně. A když hovoříme o těch pěti procentech, tak já jsem hovořil jménem tedy švédské reality. Celá řada lidí to spochybnila. Asi tu debatu tak eh, neposlouchali, že prý je to eh, příliš vysoké. Eh, myslím, že bychom měli začít si uvědomovat jednu věc. Jsou tady určité právní nástroje, které již platí. Pokud nedojde k platbě, tak tady musí být určité právní nástroje, které by eh, firmám a eh, subjektům umožnili se obrátit eh, k soudu a žádat tedy soud, aby konal. Už teď jsou tady možnosti, jak věci řešit. Hovořili jsme o zdravotnictví, o tom mluvila celá řada řečníků. V tomto sektoru je ve Švédsku celá řada jak soukromých, tak veřejných subjektů. A my tady hovoříme o nějaké zvláštní nevyváženosti, kterou by sebou nesl e, tento návrh. A vlastně se znovu dostáváme k tomu údaji 5%. Musíme prostě podporovat subjekty, aby platili včas, aby se nedostali do těchto problémů, aby nemuseli řešit tyto záležitosti. Musíme prostě někde začít. Pan Funstein. Děkuji, že mám nyní možnost reagovat eh, na nějaké poznámky a vyjádřit to možná jasněji. Byla na mě směřován, směřována celá řada otázek, pokusím se je zodpovědět během dvou minut, které mám dispozici. Rád bych zdůraznil, že u e, obchodního styku máme v, Němč- v Německu stanovenou lhůtu splatnosti 30 dnů po doručení prověřitelné faktury. E, to znamená, že e, to je jasné, kdy se začíná počítat těch 30 dní. S tím nebude problém. Problémem e, je dodržet těch 30 dní u stavebních projektů, protože tady je za prvé možnost stanovit si splátky. Ty e, jsou splatné během 18 dnů, to dobře funguje a ta, ten zbytek, to znamená ta závěrečná faktura, je potom splatná po dvou měsících. Eh, ale opět jedná se o dva měsíce po doručení prověřitelné faktury. Já jsem se pouze pokoušel eh, vysvětlit, že tím, že zapojujeme externí agentury, tím, že to musí jít poštou, tím, že se to musí provést ten bankovní převod, tak eh, zkrátka je ta lhuta někdy krátká. Musíme také prověřit tu fakturu, zda je správná a oprávněná pokud dochází k nějakým anketám a podniky říkají, že veřejné orgány neplatí včas, e, tak je tam e, někdy problém. Například nám něco takového řekla i stavební firma, která nám dodala fakturu až po dvou letech. To znamená, že my jsme, e, se, my jsme tu fakturu potom zaplatili během 60-denní lhůty, ale kdyby platila 30-denní lhůta, tak bychom měli problém a museli bychom platit penále, byť ta faktura přišla až po dvou letech. To znamená, že já mám mm, s tím to trochu problém. Eh, pokud jde o to penále, já, tak já si myslím, že by to bylo zahrnuto do rozpočtu a tady skutečně uh, mluvím v podmiňovacím způsobu, kdyby Eh, ta směrnice v pozměněném změní stoupila v platnost. Tomu tak zatím není. To znamená, že eh, já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom eh, zachovali ten kompromis 60 dní a zároveň si myslím, že s 60 denní lhutou splatnosti nebudeme mít mm, problém, pokud se bude jednat o nesporné pohledávky, ale zdůrazňuji, že se musí jednat o nesporné pohledávky. Děkuji. Dr. Paní Potmegle, děkuji otázky byly položeny velice kvalitně a z toho vyplývá, že dámy a pánové ve výboru se tímto návrhem velice fundovaně zabývali. Já chci zmínit jenom jeden jediný aspekt. A sice to, že v jednotlivých členských státech je situace rozdílná, což souvisí také s tím, jak evropské směrnice jsou prováděny v členských stánech a oni vy se také zabýváte hodnotící zprávou Evropskou komise, ale nyní půjde především také o sledování provádění budoucnosti. Existují dobré příklady, například v Nizozemí Nizozemsku neexistují vůbec žádné problémy s 30 dny. V některých eh, zemích to funguje méně dobře. My se také můžeme dobře poučit z výměny informací a zkušeností mezi jednotlivými obcemi a můžeme potom také zvážit, jak zlepšit situaci. Ale na evropské úrovni bychom měli dobře zvážit, co musí být evropsky upraveny a co by mělo být nahrazeno. Ovšem také existují eh, dobré praxe v jednotlivých členských státech a zde by bylo dobré také tyto praxe zachovat a uplatnit zásadu subsidiarity. Děkuji se týče, co se týče zdravotnického sektoru, tak já si myslím, že je třeba se opravdu poučit od těch, kteří e, problém vyřešili. Pan Jung e, dal příklad e, Holandska. Je třeba studovat, jak k tomu dospěli a jiné země, Německo, Velká Británie a severské státy nemají problémy v tomto sektoru. Je třeba studovat, jak k tomu dospěli. A ještě něco k těm údajům, které jsou trochu starší. Pan Borsány má údaje z roku 2009, ale e, například e, na straně 118 e, dokument, dokumentu o efektivitě směrnic a nařízení ohledně spožděných pladeb zjistíte zajímavé údaje. Pak je tady eh, třeba vidět další skutečnost. Celá řada zdravotnických eh, zařízení je přinucena k eh, pozdním platbám, protože jsou sami předmětem a obětí nedostatečně včas placených služeb svými zákazníky. Děkuji. Dívám se na hodinky a Vím, že naši experti z prvního kola by také rádi ještě reagovali, byť pouze v délce 60 vteřin. Tak prosím. Děkuji. Jedna otázka byla formulována paní Gepard, konkrétně na mě. Jednalo se o tu eh, pětiprocentní sazbu a proč eh, je vnímána jako přiměře, nepřiměřená. Myslím si, že je třeba něco takového více e, definovat v souladu s jednotlivými případy. Prostě myslím si, že to není Eh, vhodné opatření. Bylo zajímavé eh, vyslechnout si ze strany veřejných orgánů eh, názor, že toto by možná problém ještě zhoršilo a nevyřešilo. To bychom asi měli ještě proskoumat. Eh, pak je tady otázka eh, toho, že krize dopadá i na eh, místní orgány, na regionální a další orgány, ale musí se prostě všichni chovat odpovědně, podobně jako firmy se musí chovat odpovědně. A přes všechno to, co je, musíme realisticky promyslet případné důsledky takového opatření, jako je těch 5 Myslím si, že paní Gebhardt především kladla otázku komisi, ne? Chci se zmínit o jedné věci. My nechceme rozdíly mezi malými a středními podniky a velkými podniky. My pouze chceme, aby směrnice byla přepracována tak, aby brala MSP v potaz. Potom také ještě otázka pana Diona a pana Mandrse. Jaké budou důsledky, jestliže budou začleněny B2B? Já se domnívám, že situace se zlepší pro MSP především. Vždy budou odvětví, která s tím nebudou souhlasit. To je přesně problém s pozdními platbami. To má lavinový efekt na ostatní zapojené a odvětví. A pokud se týče otázky pana Menderse, ne, zdali by nebylo lepší nařízení. Já si myslím, že to je dobrý návrh. Myslím si, že výhoda této směrnice je to, že společný trh a malé a střední podniky, především exportující, potřebují stejné podmínky ve všech zemích. Děkuji, děkuji za tuto jednu minutu. Budu reagovat na otázku paní Gebhardt. Čísla, která jsem zmínil, se týkají veřejného sektoru a zdravotnictví. U soukromého sektoru je tady situace lepší, tady se platí lépe. Asi 35 se zaplatí uh, v rámci 30 dnů, ale soukromé nemocnice jsou první, které touto situaci trpí, protože první klient to bývá vždy také veřejný sektor a platby přichází pozdě. To znamená, že nelze investovat do inovace a výzkumu a pro zdravotnictví je toto zásadní věc. A zde dochází opravdu k narušení konkurence a soutěže soutěže. 25 soukromých subjektů, které zbankrotují v Itálii, zbankrotují, protože dochází k opoštěním platbám. To vyplývá z našich dat. 25% a obce a provincie také pocitují toto selhání, protože zbankrotují malé a střední podniky v Evropě. Já děkuji expertům za jejich příspěvky a bylo to velice zajímavé, že jste byli mezi námi. Já nyní požádám paní Brinkman, eh, ředitelku Evropské komise, aby reagovala. Mohu vám dát asi pět minut na vaši reakci a potom vyzvu naše dva zpravodaje k závěrečným poznámkám a jako poslední bude hovořit paní Weiler. Máme na všechno čtvrt hodinu, takže nejdříve paní Brinkman. Děkuji, pane předsedo. Jménem komise bych eh, vám chtěla poděkovat a poděkovat taky paní Weiler za tuto iniciativu, která je velice, velice dobrá. Myslím, že dnešní rozprava prokázala, Eh, velké bohatství názorů a stanovisek k otázce směrnice o spožděných platbách a o řešeních, které by měly být navrhnuty a přijaty legislativcem. Komise, jak už tady bylo řečeno některými řečníky, je toho názoru, že se jedná o nesmírně významný návrh e, s cílem zlepšit především situaci malých a středních podniků. A je to návrh, který e, je jedním z hlavních stavebních kamenů Small Business Act. Pracovní dokument, který představila Spravodajka a další e, hovoří o několika obavách a já jsem si zaznamenala tři věci, e, které bychom měli asi nestrácet ze zřetele během řízení e, v rámci spolurozhodovací procedury. Jedná se o zásadní otázky, které musí legislativec prodebatovat a nalézt k ním vhodná řešení. Nejprve eh, je to otázka odlišného zacházení, diferencovaného zacházení mezi eh, co se týče tedy veřejných orgánů a soukromého sektoru. Ten nový návrh eh, tedy hovoří o takovémto odlišení a legitimní otázka zní, máme právo omezovat smluvní svobodu, která je základním principem v smluvních stazích pokud se nacházíme ve vztahu mezi veřejným orgánem a soukromou firmou. No tak tato otázka může být nahlížena z různých úhlů. Samozřejmě, že smlouvy a e, druhotné právo již stanovují určité rozdíly mezi soukromým a veřejným subjektem, takže tato směrnice nepřichází s něčím naprosto novým. Princip smluvní svobody již byl vlastně v rámci veřejných zakázek například zasažen. Směrnice o veřejných zakázkách se na podniky nevztahuje. Vztahuje se výhradně na veřejné orgány. Takže vlastně už tady máme určitý základ, od kterého se můžeme odrazit, když říkáme, že je legitimní, aby v některých situacích eh, byl tento základní princip eh, v zájmu, veřejném zájmu, obecném zájmu narušen. Byly tady citovány ještě další faktory. E, skutečnost, že situace je velice kritická, e, statistika ohledně veřejných orgánů a soukromých firm a jejich e, finančních vztahů je víc než průkazná. A my jsme cítili, že je potřeba reagovat na tyto věci, o kterých hovořila celá řada řečníků. A domníváme se, že je zapotřebí konkrétních opatření, odlišných opatření. A zde si myslím, že se držíme své myšlenky, že je ospravedlněné tento rozdíl mezi veřejnými orgány, mezi vztahy veřejných orgánů a soukromých firm odlišovat. Také jsme toho názoru, že je velice důležité e, udržet soudržnost vnitřního trhu. Toto je návrh, e, který se týká vnitřního trhu. E, právní základ je také pro vnitřní trh. Takže my si tady uvědomujeme, že jsou odlišné přístupy k platbám v Evropské unii a že to tedy může na veřejných zakázkách, e, účast firem na veřejných zakázkách e, dost ovlivnit, e, že ty spožděné platby představují skutečně významný problém, významnou překážku pro přístup na, k veřejným zakázkám na vnitřním trhu. Takže pro dobro vnitřního trhu je zapotřebí, aby tady existovala striktní pravidla, která by spožděné platby řešila. Jistě situace eh, je eh, dosti kritická v tomto sektoru, ale eh, je jasné, že tady je celá řada důvodů a především ta zásada dobrého fungování vnitřního trhu, které ospravedlňují náš návrh v této oblasti. Mohla bych o tom mluvit dlouze, ale bohužel na to není čas. Eh, jenom zopakuji, že my se domníváme, že tento diferencovaný přístup eh, je třeba podle našeho názoru podržet. A pak eh, tedy ta další věc, to je ta 30-denní lhůta a příslušná sankce. Myslím si, že 30-denní lhůta už je aplikovaná na úrovni členských států v řadě případů a to, co by mělo, to, co je možné na úrovni členských států. Například ve Velké Británii je to 10 dnů, ve Francii 30 dnů. To by mělo být možné i na úrovni evropské. Je to možné, je to již aplikováno a my se domníváme, že zapotřebí tento princip 30 dnů podržet. Je to jeden z klíčových eh, parametrů našeho návrhu a také Evropský plán obnovy vybízí tedy členské státy, aby zajistili, aby veřejné orgány eh, platily faktury do, eh, do délky jednoho měsíce do lhuty jednoho měsíce. Eh, pak je tady otázka těch 5%. Říká se, zaznělo tady v sále, že to je nepřiměřené, že to je prostě do určité míry své vole. Chtěli jsme e, sankci, která by byla spíš takovou, e, takovým stimulem, ale zároveň e, jsme chtěli sankci realistickou. Takže budeme o tom ještě uvažovat a myslíme si, že i Evropský parlament by v tomto směru měl tedy Eh, ještě věc promyslet, podobně jako rada. Jak řekl pan Barnier, je možné eh, třeba progresivní či pro, eh, pro, progresivní či proporcionální systém a O tom je třeba se ještě pobavit. A teď k zdravotnictví. My si dobře uvědomujeme, že nemocnice, zdravotnická zařízení mají velmi obtížnou svízelnou situaci, často E, dostávají dotace, pokud jsou to státní e, či veřejné instituce se spožděním a e, dostávají platby za služby také opožděně. Nicméně je třeba si položit následující otázku. Je spravedlivé, aby dodavatelé byli oběťmi skutečnosti, že dotace nemocnicí e, jsou špatně zorganizovány v některých členských státech. My si myslíme, že efektivnost systému dotací e, či financování e, veřejných institucí byla důkladně revidována. Také chci připomenout, že velké velký objem stížností, který registruje komise, co se týče spožděných pladeb, se týká veřejných nemocničních zařízení. Takže asi tolik, pane předsedo. Překročila jsem těch pět minut, ale to mě mrzí, omlouvám se. Byl jsem k vám velice velkorysý, protože to, co jste říkala, bylo velice zajímavé a užitečné. Těšíme se na vaši další práci. A na závěr budou také hovořit autoři stanovisek a také paní zpravodajka. Nyní pan Angelis, jestli se chce krátce vyjádřit, my také zahájíme počítání času. Kdo bude první? Ritengo, non sia Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Já si myslím, že není dobré eh, rozšiřovat oblast působnosti také na soukromé spotřebitele. Eh, to by bylo eh, příliš. Myslím si, že se příliš zabýváme dopadem této směrnice na územně správní celky, na obce. Já si myslím, že eh, problémy tu zaznělo, zazněly a eh, my si nemyslíme, že by se to týkalo poloviny vnitřního trhu. Já nezavírám oči před realitou. Eh, možná, že bude dobré a nutné stanovit jiné lhuty ale myslím si, že počet výjimek by měl být co možná nejmenší a že bychom ty eh, výjimky měli co možná nejpřesněji uh, definovat. Měli bychom si tedy stanovit uh, nějakou pozdější lhůtu pro ustanovení těchto výjimek. Děkuji. Děkuji. Ta diskuze byla velmi dobrá, zazněla tu celá řada otázek. Některé z nich by bylo dobré prohloubit. U některých otázek budeme muset jít více do hloubky, tak abychom eh, našli dobré řešení a zlepšili text komise. A to je také eh, vlastní smysl, protože směrnice 35 z roku 2000 nevyřešila problémy, kterým dnes čelíme a které jsou dnes velmi palčivé. Já mám na srdci dvě otázky, které považuji za velmi důležité. Myslím si, že bychom počet výjimek měli omezit na minimum. To považuji za nezbytné a za zásadní. Potřebujeme právní jistotu. Za druhé. Lhuty splatnosti. Já si myslím, že eh, ta směrnice by měla být upravena co možná nejdříve, tak aby byla Eh, mohla být co možná nejdříve implementována a uplatňována. Ale zároveň musíme být opatrní. Musíme eh, si dát pozor, co definitivně schválíme. Nebudu k tomu říkat nic víc, řeknu pouze to, že se musíme na některé otázky ještě jednou zaměřit, protože je to velmi klíčové eh, především pro malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji oběma autorům stanovisek. Jsme velice rádi, že jsme si vyslechli vaše závěry z vašich výborů a nyní dávám slovo zpravodajce. Děkuji, pane předsedo opravdu jsem tvrdě pracovala, hard working jsem byla, ale bylo to velice zajímavé vyslechnout si toto slyšení a slyšet nejrůznější pozice. Nejdříve bych chtěla udělat kompliment vůči komisi, přestože byla mnohokrát kritizována. Já si myslím, že je správné, že komise se do toho konečně pustila, možná o dva, tři, o dva tři, tři roky později. My jsme zjistili, že u hodnocení dopadu, také hodnocení dopadu, které zpracovala britská vláda a další organizace, jsme tedy zjistili na základě těchto hodnocení, že opožděné platby jsou velkým problémem v EU a v členských zemích. A, pro, a nyní je to velice absurdní, protože se tím podkopávají některé národní plány obnovy. Takže je důležité o tom diskutovat. My budeme příští týden se stínovými zpravodaji diskutovat o třech bodech. Za prvé o oblasti působnosti. Mám pocit, že bylo potvrzeno to, že obě dvě směrnice o zakázkách 17 a 18 by měly být začleněny, tedy by v tomto byl můj e, názor potvrzen. Také se souhlasím se začleněním soukromých nemocnic. Ne kvůli tomu, že jste řekla, ti, ty stejně platí včas, ale já především nechci znevýhodnění komunálních nemocnic. Takže tady mám pocit, že jsem také měla pravdu. E, já mám ještě jeden otevřený bod a také nechápu, proč komise nezačlenila B2B. Vy jste vysvětlila, proč pro komunální eh, podniky jsou tato pravidla možná, to jste všechno vysvětlila, ale proč jste nevysvětlila jste, proč by to bylo možné vztáhnout na B2B? Já také nejsem pro zohledění nebo začlinění spotřebitelů. To se také domnívám, že není aktuální. Druhý bod, o kterém budeme diskutovat, jsou tresty, tedy penále. Zdali, jak řekl kolega z Holandska, zdali bychom mohli zpracovat jakýsi inteligentnější systém penále, který bude opravdu závažný, ale myslím si, že penále musí být. Jinak bez penále to zůstane nezávazné, stejně jako směrnice z roku 2000. Třetí bod, o kterém musíme diskutovat, je 30 dnů. To zní velice přísně, ale když si směrnici přesně přečtete a tady kolega z právního výboru má pravdu, že existuje více eh, než jedna možná výjimka anebo různé další okliky. Možná, že jste si těchto výjimek zatím ještě nevšimli. Měli bychom to sice aplikovat velk velkoryse s odůvodněnými výjimečnými podmínkami pro obce, ale musí to být opravdu odůvodněné a opodstatněné. Také e, například e, zohlednění národních tradic. Tak jestliže tyto zohledníme, pak nemůžeme e, zde zpracovat nařízení. Já v Německu považuji za Eh, velice zajímavé, že máme také arbitrážní řízení mezi eh, komorami a také existují mediační postupy, které se nejdříve uplatňují, než potom eh, jde žaloba k soudu. A to bych také ráda zachovala. A u nařízení už bychom to takto nemohli dělat. Osvědčené postupy samozřejmě všude se rozhlédneme, ale mně nestačí, abychom řekli, že nezačleníme B2B, protože máme jiná opatření, například reklamní kampaň. To mi nestačí. Myslím si, že bychom měli mít něco závažnějšího a to, protože chceme také dávat dobré příklady a závazky. Nizozemský Vedle nizozemského příkladu bychom také měli uvést britský e, příklad, kde se vždy hovoří o naming a shaming. Jestliže e, firma platí včas, tak je také pojmenována a pochválena, ale je třeba také něco změnit v kulturách tak to také bude muset nastat. My jsme totiž zjistili, že určité kultury v Evropské unii které jsou víceméně na jihu, ale nejenom na jihu, jsou špatné v obou dvou oblastech, jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. A pak jsou tady jiné systémy, to je například Finsko, které platí dobře v soukromé i ve veřejné sféře. Takže se budeme muset také přesně zabývat kulturami. Není tomu automaticky tak, že nové, trochu chudší země platí mimořádně špatně. Tak bychom se mohli teoreticky domnívat, ale není tomu tak. Máme před sebou ještě hodně práce. Pokud se týče časového harmonogramu, tak chci říci, že po tomto slyšení máme pocit závazku, že nemůžeme směrnici dále odkládat. Již měla být schválena před dvěma lety. Budeme na tom rázně pracovat a také budeme velice spolupracovat s právním výborem. Původní harmonogram ne, asi nedodržíme tak, abychom dali 19. již směrnici, pardon, abychom dali zprávu k, překladě, k překladu. Tady budeme muset ještě toto odložit o dva až čtyři týdny, tak abychom ještě seriózně uh, mohli hovořit s komisí a vyjasnit otázky, které jsou ještě otevřené. Děkuji. Chtěl bych. Um, děkuji, Barbaro, že si celý ten proces tak dobře vedla a zorganizovala toto slyšení. E, děkuji kolegyním a kolegům za energické e, vystupování. Teď je tedy konec, formální konec slyšení. Odpoledne se zde zase sejdeme v 15 hodin. Budeme hovořit s komisí o prosazování spotřebitelského AKI a dalších věcech. Takže prozatím dopolední zasedání končí.